vykonala důležitá práce. Pane kandidáte na komisaři, eh, děkuji vám. Já bych nejdříve chtěl poděkovat všem poslancům za toto dlouhé zasedání. Pane komisaři, vy zajisté budete souhlasit s tím, že toto je naše stěžejní oblast týkající se ilegální migrace a také například e, uchovávání dat, tak viděl jste, že poslanci hovořili velice konkrétně. Děkuji tedy výboru. Nyní vám také děkuji za vaši přípravu. Nechci předjímat váš výkon, protože toto hodnocení vašeho výkonu budou dělat koordinátoři a to bude dnes v 17 hodin. Já závěrem chci ještě upozornit na to, o čem jste dnes hovořil. Vy jste dnes hovořil o nástrojích v oblasti ilegální, nelegální migrace, také jste hovořil o horizontálních opatřeních a také jste hovořil o soudním rozhodnutí. Já vidím, že jste se opravdu dobře připravil, také jste hovořil o aktualizovaném návrhu PNR, který je v souladu s balíčkem na ochranu ochranu dat. Vy jste také hovořil o Frontexu, vy jste reagoval na mnoho stěžejních návrhů ze strany poslanců, ale my budeme hodnotit váš eh, výkon, budeme hodnotit vaši kompetenci. A to, jak bylo řečeno, bude v 17 hodin. Eh, zůstalo určitě ještě hodně nezodpovězených otázek, ale k tomu se ještě vrátíme. Takže kolegyně, kolegové, děkuji vám za pozornost a já nyní požádám, zdali pan komisař chce na závěr ještě také udělat závěrečné prohlášení v délce asi tří minut. Takže eh, záleží na tom, jak budete dlouho hovořit, pane komisaři. Já být vám, ta, vámi, tak bych to neprodlužoval. Takže máte k dispozici tři minuty a děkuji vám, kolegové, ještě jednou za pozornost. A nyní, pane komisaři, prosím, vaše závěrečné slovo. Děkuji, pane předsedo. Vážené poslankyně, vážení poslanci, nejdříve bych vám chtěl poděkovat za velice zajímavou a plodnou diskusi, kterou jsme spolu dnes vedli. Vy jste také ještě mě upozornili na celou řadu citlivých záležitostí. Já jsem byl inspirován vašimi otázkami a pokud budu stvrzen ve své funkci jako první komisař pr- Evropské unie pro migraci a vnitro, tak já slibuji, že se zaměřím především na tři pilíře činnosti. Za prvé chci zabezpečit, aby EU, tak jak vy jste návrhli, eh, schválila komplexní eh, migrační, imigrační politiku založenou na eh, solidaritě a principu proporcionalitě a také na zodpovědnosti. Za druhé jde o to, že musíme řešit důležité bezpečnostní záležitosti, které budou také zaměřeny na nové hrozby, ale přitom při všem je třeba, abychom respektovali lidská práva a zabezpečili také bezpečnější prostředí pro všechny občany. A za závěr je třeba také pokračovat v politice bezpečnosti v těsné spolupráce s Evropským parlamentem a mít eh, s tímto parlamentem otevřené a upřímné vztahy. Těsná spolupráce s vámi na základě transparentnosti a vzájemné důvěry je pro mě velice důležitá. Děkuji vám za vaši pozornost. Děkuji vám. Děkuji, děkuji, pane designovaný komisaři, poslechl jste mou radu a já eh, uzavírám schůzi.